Kolegové, kolegyně, dostáváme se k druhému bodu na pořadu jednání. Jedná se o otázku k ústnímu zodpovězení na komisi k tématu letecká bezpečnost. Jedná se o seznam EU uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy. Jako první autorka této otázky paní Tykau. Thank you, madam, uh, chair. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, možná chviličku počkám. Thank you, Madam Chair, Mr. Uh, Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři Píbalksi. Um, otázku předložil pan Brian Simpson jménem Výboru pro dopravu a cestovní ruch na základě komise, eh, zprávy Evropské komise, která se zabývá efektivitou černé listiny. Černá listina byla zavedena v roce 2006, aby jasně identifikovala a zakázala letecké společnosti, které neplní mezinárodní pravidla pro bezpečnost leteckého provozu. Eh, byla zavedena na základě obav ohledně provádění mezinárodních bezpečnostních norm a také na základě eh, několika leteckých neštěstí v krátké době v roce 2004 až 2005. Nyní se nacházíme, není uplynuli čtyři roky a e, zjistili jsme, že černá listina se stala efektivním celým nástrojem při prosazování a efektivnění, pardon, a pro, efektivním provádění e, norem ICAO a při ochraně občanů EU. A jak není navázat na tuto černou listinu? To je otázka, kterou dnes řešíme. Jinými slovy, jak rozšířit tuto ochranu e, i za naše hranice? a e, dále tedy e, pracuje směrem k dosažení cíle zlepšení bezpečnosti celosvětové letecké přepravy. Černá listina má nejenom identifikovat e, bezpečnostní rizika, ale také zajistit, že tyto informace jsou skutečně je o nich efektivně komunikováno s občanem. A jak můžeme tedy zajistit, že občané, kteří letají i mimo EU, vědí o tom, které letecké společnosti jsou zakázané u nás a přesto dále operují v jiných regionech světa? V případě, že licence dané letecké společnosti byla zrušena a tento přepravce tedy není na černé listině, jak můžeme mít jistotu, že eh, leteční pasažéři o tom vědí? Viděli jsme, jak efektivní bylo eh, sloučení eh, vnitrostátních černých listin do celoevropské listiny. Ovšem, tato listina je efektivní pouze pokud máme přístup k informacím o jednotlivých přepravcích. Jak tedy zajistit, že informace na základě černé listiny budou dostupné, že budou dostupné spolehlivé informace. Znamená to nejenom eh, zabývat se posílením kontrol eh, v členských zemích, ale také eh, prokazovat, respektive ověřovat se informace od nečlenských zemí EU. Zvážila by komise zavedení harmonizovaného, standardizovaného standardizovaných náhodných kontrol a výkaznictví Eh, na základě údajů o třetích zemí. Zvážila by komise možnost zavedení efektivního eh, systému mezinárodní výměny spolehlivých údajů, čímž bychom se přiblížili vlastně zavedení celosvětové černé listiny. Vím, že o tom se v minulosti uvažovalo. A dále stojí za to poukázat na to, že černá listina se stala efektivním nástrojem a pobídkou pro letecké přepravce, aby splňovali mezinárodní normy pro bezpečnost letecké přepravy. Ovšem, jak směřovat k tomu konečnému cíli zlepšit celosvětovou leteckou přepravu, eh, tedy jak hodla komise podpořit národní úřady pro bezpečnost letecké přepravy, Eh, v přemostování nedostatků v oblasti eh, bezpečnosti na základě auditu ICAO a zlepšování jejich kapacity pro výkon dozoru. Je třeba, aby existovala efektivní komunikace s veřejností, ale zároveň má zásadní význam, aby v dlouhodobém hledisku jsme i nadále pracovali na podpoře prosazování mezinárodních bezpečnostních norm v celém světě. To bude nejefektivnější cesta, jak zlepšit bezpečnost přepravy pro všechny cestující. Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu se, se těší na další spolupráci s komisí na tom, jak navázat na úspěchy, dosádní úspěchy Černé listiny Evropské unie. Děkujeme. Nyní za komisi má slovo komisař Píbalks. Děkuji paní Tykau za velice pozitivní hodnocení přístupu k černému seznamu. Komise je přesvědčena, že eh, současná opatření již zajišťují vysoké úroveň informace v rámci práv cestujících, kteří cestují v rámci a mimo Evropskou unii. Eh, seznam eh, leteckých společností zakázaných Evropské unii je široce k dispozici veřejnosti na internetu a také prostřednictvím konkrétních konkrétních informačních eh, akcí a komise také spolupracuje s asociacemi pro leckou dopravu a aktualizuje tento seznam tak, aby mohla co nejlépe pomáhat cestujícím. Eh, národní eh, orgány eh, civilního letectví a letiště v členských státech mají povinnost upozorňovat na tento evropský seznam cestujících jak na svých webových stránkách, tak i přímo ve svých zařízeních, pokud je to relevantní. Tento seznam poskytuje užitečné informace cestujícím, kteří chtějí vycestovat mimo Evropskou unii, aby se vyvarovali cestování s těmito společnostmi. Samozřejmě, že seznam nemá extrateritoriální účinek, neplatí mimo Evropskou unii, tudíž eh, nařízení stanoví práva pracujících, pardon, cestujících, aby věděli, jaká je totožnost každé letecké společnosti, se kterou letí. Eh, smluvní operátor, letecký doprave, dopravce má informovat cestující, když si rezervují místa o tom, kdo je operátorem, kdo je dopravcem. A je také třeba poskytovat informace o veškerých změnách, ať už při checkingu, tak alespoň při nástupu do letadla. E, nařízení také dává cestujícím právo na úhradu a nebo přesměrování, pokud e, dopravce posléze je dodán na tento seznam a vede to ke zrušení e, dané rezervace. Jsou také různé zdroje informací, které se používají pro sledování a vyhodnocování toho, jak operátoři dodržují mezinárodní bezpečnostní standardy. To jsou bezpečnostní audity, které provádí Mezinárodní asociace pro civilní letectví, informace, které příslušné orgány třetích států poskytují, informace, které poskytuje také Evropská agentura pro bezpečnost letectví v rámci svých inspekcí a vyšetřování v rámci Evropské unie a anebo technických misí mimo Evropskou unii výsledky eh, náhodných eh, eh, kontrol na letištích a v letadlech se provádějí v rámci vyhodnocování bezpečnosti programů v, v, v souladu s požadavky příslušných pravidel. A samozřejmě se také poskytují informace, které vyplývají z incidentů nebo závažných nehod a zpráv o nich. Chtěl bych také zmínit, že Evropská komise v této situaci ne nemá komplexní seznam všech států, které mají eh, podobná eh, legislativu, ale například eh, Jižní Korea, Bahrajn nebo některé jiné státy mají podobné požadavky a podobné seznamy. Mohu jenom potvrdit, že komise je ochotná dále pracovat s parlamentem na zlepšení tohoto seznamu, který je velice nutný pro tak důležitou bezpečnost letecké dopravy. Děkuji. Mnohokrát děkujeme komisaři. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. První má slovo paní De Verak na dvě minuty za Evropskou lidovou stranu. Děkuji, paní předsedající. Byla jsem zpravodajkou k tomuto nařízení eh, cirka před pěti lety a jsem velice ráda, že mohu konstatovat, že jsme zavedli mechanismus, který funguje, a který byl postupně dolaďován v průběhu let. Zprávy komise o provádění nařízení o černé listině mi připadají úplné a navrhují um, zajímavé cesty k zamyšlení. Já bych podpořila černo, mezinárodní černou listinu, která by byla jediným, jednou zárukou mezinárodní harmonizace úrovně bezpečnosti letadel. Nicméně mám několik otázek na komisi. Zajímavé mne, jak to vypadá s právem na obhajobu, pokud není zakázána jedna letecká společnost, ale všechny letecké společnosti v určité zemi. Eh, provedete, nebo vyslechnete všechny tyto firmy, anebo pouze orgány pro eh, civilní letectví v dané zemi. A dále, jak, jak je možné pro Eh, leteckého přepravce, který je bezpečný, vyhnout se zápisu na černou listinu. Dále mi připadá důležité eh, kontrolovat letadla. Komise eh, sledovala všechna, přesně, přesnou kontrolu provedla všech letadel u přepravce, který byl zařazen na listinu nebo který má být zrušen, jak zajistit, aby také tato letadla neletala pod jménem dále, pod jménem jiného přepravce a Eh, dále, eh, co dělat eh, se státy, které umožňují novou registraci leteckým přepravcům, kteří měli problémy s bezpečností. Dále, má komise nějaké informace o tom, jakým způsobem cestovní kanceláře a prodejci prodejci letenek mají poskytovat oškodné případně cestujícím. Dále jde o některé konkrétní případy. Řada z nás poslanců obdržela Ehm, naléhavé informace o Indonésii, kde všechny eh, všichni přepravci jsou zakázáni a bylo po nás žádáno, abychom ehm, intervenovali komise, aby eh, to, tuto situaci změnila. Ehm, samozřejmě komerční důvody ne, nesmějí znamenat ohrožení eh, bezpečnosti cestujících. Mě by zajímalo, jaká je situace u této země, u Indonésie. Zdá se, že všichni přepravci jsou na červené už řadu let a měli bychom tedy vědět, zda Indonésie za ta léta pokročila ve snách zlepšit situaci. Děkujeme nyní El Kadruji za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, dámy a pánové, je to trochu zvláštní mít diskuzi o černé listině ve chvíli, kdy celé letectví v Evropě je v naprostém chaosu. Ale já chápu, že zítra budeme mít příležitost mít naléhavou rozpravu o této otázce. Samozřejmě černá listina je velice důležitým tématem. A je to skutečně něco, co mělo úspěch. A děkuji za to, co udělala paní De Vejrak před několika lety. Na tomto tématu skutečně pracovala tvrdě. Takže a byli jsme svědkem úspěchu, ale musíme se poučit z toho, co selhalo, co nebylo tak úspěšné. Myslím si, že musíme udělat více, než co jsme dělali v minulosti, především pokud jde o poskytování informací cestujícím. Je pravda, že cestující musí být informováni ve chvíli, kdy si rezervují letenku například prostřednictvím cestovní agentury. Pokud si rezervují tedy letenku u společnosti, která je na černém seznamu. Ale samozřejmě ne vždycky se mohou eh, cestující se mohou rozhodnout v takovéto situaci, s kým poletí. Je třeba, aby eh, cestovní agentury zjišťovaly, které eh, letecké společnosti nejsou bezpečné nebo které mají nebezpečná letadla a informovat o tom cestující, zeptat se jich, zda to pro ně představuje nějaký problém. Dalším aspektem zde je, snaha vyhnout se tomu, aby se některé společnosti nebo letadla dostaly na tento černý seznam. A e, především nejchudší e, země se snaží e, zlepšit situaci. Možná by bylo dobré, aby dostávali nějakou podporu od Evropské unie, abychom zajistili, že orgány mají odpovídající možnosti řešit situaci. Jedna věc, kterou paní De Vejrak zmínila, je otázka poskytování špatných informací lidem. Eh, slyšeli jsme o společnostech, které se dostávají na černý seznam, byli jsme svědky toho, že některé části legislativy se obcházejí a tak dále, ale já si myslím, že bychom se měli snažit o celosvětovou černou listinu. A já bych se chtěla zeptat, co jste udělali na úrovni ICAO a ICEO, aby byl takovýto seznam vypracován. Nyní Gesine Meissner za Aliance liberálů a demokratů dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. V současné době na obloze nic nelítá, to všichni víme, to už jsme zde zmiňovali. A nyní máme hovořit o trochu podobném tématu. Samozřejmě, pokud je o hospodářství, letecké společnosti budou mít v důsledku této situaci problémy. To ale nemá ovlivnit eh, bezpečnost. Zde jde o bezpečnost ve vzduchu pro evropské pasažéry. V Evropě jsme dosáhli mnohého. Máme zde možnost eh, svobodně se pohybovat a spotřebitel se může svobodně rozhodnout, eh, jak se bude pohybovat, kterých služeb, které letecké společnosti bude využívat a tak dále. A samozřejmě proto, aby se spotřebitel mohl rozhodnout, je třeba, aby měl odpovídající informace. Slyšeli jsme, že od roku 2006 máme tento černý seznam a v podstatě by člověk měl mít dostupné informace, zda doletí nebo nedoletí. A jak už řekla paní eh, Deverak a jak řekl pan El Kadruj, eh, je otázka, zda ne, zde nejsou nějaké mezery, zda skutečně eh, jsou dostupné veškeré informace, které jsou potřeba. Pokud jde tedy o bezpečnost, chceme, aby lidé měli, mohli létat bezpečně a aby bezpečně dolétli do cílové destinace. A dále je třeba, aby cestující měli informace o tom, zda letecká společnost je finančně dostatečně silná. A je třeba, aby byly na, do Evropy připouštěny pouze takové eh, společnosti, které jsou jednak bezpečné z hlediska technického, ale které jsou také bezpečné z hlediska finančního, které mají dostatek financí, aby mohly eh, financovat svůj provoz. Doposud pokud víme, nemáme ještě žádnou evropskou společnost na černé listině. Přesto ale došlo k případu Sky Europe minulý rok. A zde evropská společnost zkrachovala a evropští občané, kteří si u ní rezervovali letenky, nevěděli, že tato společnost nemá dostatečné finanční prostředky. Odletěli někam a nemohli se dostat zpátky. Neměli, neexistoval žádný mechanismus, který by jim umožnil ochranu. Takže já bych se chtěla zeptat, jsou takovéto informace k dispozici, jak se zveřejňují a jak je možné zajistit, aby skutečně eh, cestující měli k dispozici veškeré informace, které potřebují. Doufám, že to bude zodpovězeno v diskusi. Mnohokrát děkuji. Dále za zelené paní Lichtenberger 1,5 minuty. Děkuji. Pane komisaři, Parlament eh, tehdy skutečně převzal iniciativu, když šlo o vytváření černé listiny a tehdy postupoval velice odpovědně. Snažili jsme se o to, abychom vytvořili co největší, nejbezpečnější prostředí pro spotřebitele. To je aktuální téma. Je třeba vyjasnit, zda v současné situaci jsme dosáhli eh, dostatečných výsledků. To je první otázka. Dále, eh, Informace jsou na internetu dostupné, ano, ale není to vždycky tak jednoduché u jednotlivých leteckých společností. Já jsem si to sama vyzkoušela a skutečně není jednoduché hned ty informace najít. Například pokud jde o letecká spojení, která, kde se přestupuje a někam se potom a, pokračuje dále, pokud se přestupuje ve třetí zemi. Potom máme problém. Další otázka jak vypadá skutečnost týkající se web leasingu. Zde existovaly velké obavy, že by to mohl eh, být zdroj problémů, že to není zcela eh, spolehlivé. Eh, máte nějaké pozitivní nebo negativní zkušenosti? Další bod. Mělo toto nařízení o černé listině nějaký preventivní dopad na letecké společnosti, že dodržovali více a předepsaná pravidla především letecké společnosti mimo EU a jak funguje selektivní povolování některých letadel určité letecké společnosti, aby mohly létat do Evropy. Děkuji. Nyní dostává slovo pan Čarnecký za Evropské konzervativce a reformisty. Dvě minuty. Děkuji, pane paní předsedkyně, pane komisaři, dámy pánové, doufám, ale nemám žádnou jistotu, že efekty islandské sopky se časem nepřenesou na cestující z Evropy, co se týče cen letenek. Protože máte opravdu pravdu, že ty prostoje přerušení leteckého spojení, to zřejmě se bude kompenzovat vyššími cenami letenek. To je také důležité říci, protože máme chránit zájmy evropských spotřebitelů. Evropský parlament se znovu eh, eh, o tom zmiňuje. To je vidět, jakou velkou pozornost a jak velký význam tomu přikládáme. Já jsem o tom hovořil před několika měsících, pamatuji si také na minulé volební období parlamentu, protože tehdy jsme o tom také velice aktivně hovořili. A pak samozřejmě eh, jsou další věci. Jedna novinářka vlivné, vlivných novin v Polsku se mě zeptala, a co vlastně děláte v Evropském parlamentu? Taková otázka eh, týkající se nejistoty. Ale pak si uvědomila, že tady se jedná o otázku velice důležitou, která je eh, spojená s bezpečností a tedy velice úzce spojená se zájmy evropských spotřebitelů a daňových poplatníků teprve to postupně došlo eh, se sdělovacím prostředkům. Je něco nepřirozeného, dámy a pánové, že my sice známe tuto černou listinu týkající se Evropské unie, ale nevíme, jaké takové seznamy existují mimo Evropskou unii. To je přímo schizofrenní situace. A další důležitá věc je taková. To není možné, aby evropští cestující platili navíc za bezpečnost, protože to je záležitost pro státy a vlády. Děkuji, nyní se dostáváme k dalším řečníkům a prvním řečníkem je pan Groš na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Černá listina byla skutečně něco, čeho eh, dosáhl tento parlament pod vedením paní Dever Irak a eh, další kolegové v minulém funkčním období. A na černou listinu se mohou dostat společnosti, země nebo letadla. Já bych byl rád, aby komise odpověděla na následující, především pokud jde o země. A jak to vypadá tedy potom s jednotlivými leteckými společnostmi a pokud jde o jednotlivá letadla, jak probíhá ta procedura. A další vývoj je pro nás také důležitý. My jsme v diskusi před několika lety poukázali na to, že je pro nás podstatné, aby komise nadále sledovala vývoj tohoto opatření a aby se zlepšila komunikace s parlamentem, protože pro nás zůstaly některé otázky otevřené. Například kontrola leteckých společností nebo kontrola letadel, které mohou letět pod jinými, letat pod jiným jménem. A může docházet ke změnám až e, v poslední chvíli. Je třeba, aby zde byla zaručena transparentnost. A poslední věc je jsou informace. My se domníváme, myslím si, že všechny politické skupiny, že občané a cestující mají právo a mít dostatečné informace o černých listinách, aby měli dostatečné informace o svých letech a nejenom prostřednictvím cestovních agentur a zároveň je třeba zajistit, aby země, které jsou problematické, aby o tom cestující věděli, pokud tedy cestují do těchto zemí. Hlavním cílem pro nás je, aby tato opatření, která už zlepšila doposud bezpečnost, se neomezovala jenom na Evropu a evropské pasažéry, ale také se soustředila na celý svět. Dále Fiona Hall, dvě minuty. Vážená paní předsedající, já bych ráda upozornila na něco, co úzce souvisí s bezpečností leteckého provozu a poukazuje to na potřebu toho, aby černá listina EU byla co nejefektivnější. V prosince 2008 Rada konečně přijala Evropský eh, etický kodex, pokud jde o eh, transfery zbraní. Tady jde o kontrolu eh, vývozu vojenských technologií a zařízení z EU. Ovšem přetrvávají opavy, že ne všechny eh, země v EU, které vyvážejí zbraně, se tohoto korexu přidržují a že evropské zbraně jsou stále dodávány do oblasti konfliktu. Ovšem jedno opatření se ukázalo být velmi účinné eh, v boji proti nelegálnímu dodávání zbraní. A to je právě černá listina Evropské unie pro letectví. Švédská studie z roku 2008 ukázala, že Eh, nákladní přepravci letečtí, kteří jsou zapojeni do dovážení zbraní do oblasti konfliktu, jsou titíž provozovatele, kteří Eh, zásadně porušují normy letecké přepravy, té bezpečnosti. Asi, nepřepra, asi nepřekvapí, že ti, kdo jsou velice laxní, pokud je o bezpečnost, budou laxní také, pokud je o to, jaký náklad vlastně převážejí. Ovšem eh, šťastným důsledkem eh, tohoto, této spojitosti je to, že opatření, která mají původně chránit evropské občany, také pomáhají vlastně nakonec chránit občany jiných kontinentů, zejména Afriky, před destruktivními něčími účinky toho, když jsou konflikty podporovány dodávkami eh, malých a lehkých zbraní a podobně. Já bych se ráda dotázala pana komisaře Píbalkse, zda by se sám svoji osobní váhou mohl eh, položit za to, aby černá listina byla skutečně systematicky a efektivně prováděna. Děkujeme. Další řečník pan Ziobro zde není, takže nyní předávám slovo panu Marinesku na dvě minuty. Mulțumesc, doamna eh, președinte. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Černá listina leteckých společností je skutečně velice dobrou, dobrým opatřením pro ochranu cestujících v Evropě. Tato listina by měla být rozšířena Evropskou komisí i členskými státy, ale také by měla být využívána cestovními agenturami. Je třeba si uvědomit, že je nutné zde nalézt řešení, také ve chvíli, kde zde existuje jenom jednoletecké spojení do určitého místa. Zde musíme nalézt řešení. Velká část leteckých společností na této černé listině lítá v oblastech, které nejsou dostatečně vyvinuté. V Africe, v jihozápadní Evropě, Africe nebo v Ázii. Otázka je, jak je možné vytvořit spravedlivou, spravedlivé konkurenční prostředí, pokud jede o letecké společnosti v Americe, v Evropě, na středním východě s ohledem na současnou situaci. Já bych se chtěla zeptat, jak může Evropská unie nakládat eh, s licencemi a jak může zajistit spravedlivé rozdělení těchto licencí v celém světě. Mnohokrát děkuji. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Nejdříve pana Leichtfried. Jedna minuta. Paní předsedkyně, já bych měl obecnou eh, připomínku a poté dvě až tři otázky podle toho, kolik času mi dáte. Obecná připomínka. Já si myslím, že je to zvláštní, že v současné situaci jako demokratická a frakce máme jenom devět minut celkově v třech různých rozpravách týkajících se tohoto tématu. Jedná se skutečně o věc, která je nesmírně důležitá, takže já si myslím, že bychom zde měli mít větší prostor. Pokud jde o to, co říkal pan komisař, já si myslím, že je nesmírně důležité to, co Eh, to, to, co se týká těchto společných eh, letů, eh, které jak mohou mít lidi k dispozici odpovídající informace. Já si myslím, že to je zcela naléhavá otázka. Já bych čekal, abyste, já očekávám, že tuto otázku zodpovíte. Děkuji. Dále pan Obermajer, jedna minuta. Hovořilo se zde o letecké bezpečnosti a zítra se, bude, se mělo hlasovat také o Evropské agentuře pro bezpečnost letectví. Já bych chtěl hovořit o leteckých sportovcích v Rakousku. Ty mají problémy s tím, že zde existují, že zde existují pravidla, která jsou pouze v angličtině. Tito lidé často mluví výborně anglicky, ale není to jednoduché, aby chápali toto tak komplexní téma v cizím jazyce. Já se domnívám, že je třeba, aby se tato situace řešila. Je nutné, aby tato pravidla byla dostupná v odpovídajících jazycích a při nejmenším ve dvou dalších pracovních jazycích, jako je Němčina a francouzština. Děkuji. A posledním řečníkem v rámci Kečtia je paní Tykau, jedna minuta. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Černá listina která byla aktualizována 30. března 2010, a obsahuje 78 podniků z mnoha zemí světa. A je třeba aby jsme se zde snažili o prosazování dodržování pravidel. V Evropské unii smí létat jenom takové letecké společnosti, které plní odpovídající standardy, ale možná bychom měli pomáhat třetím zemím, aby těchto standardů mohly také dosáhnout. Kompetentní úřady v eh, postižených zemích eh, by měly být posíleny a měli bychom dohlížet na to, aby skutečně eh, letecké společnosti dostaly licence pouze tehdy, pokud se plňují požadavky. Je třeba provádět prohlídky také v letadlech na zemi. Je rovněž nutné zohlednit to, kolik daná letecká společnost má za sebou leteckých neštěstí. A společnosti by měly ukázat, jaká je jejich infrastruktura a tyto informace by měly být eh, dostatečně dostupné. Děkujeme. Nyní dostává slovo komise. Pan komisař Píbalks, prosím. Like to... Rád bych eh, poděkoval za otázky. Zcela určitě to ukazuje, že tato sněmovna velice podporuje přístup založený na černé listině. Mohu vám eh, i za místo předsedu Kalase chci slíbit, že zlepšíme komunikaci s parlamentem v této věci. Mohu také slíbit, že všechny položené otázky budou písemně zodpovězeny, protože když bych měl na všechno odpovídat, tak bych se rozhodně nevešel do zbývající minuty a půl. Takže spíše jenom vypíchnu pár věcí a ne proto, že bych nedokázal odpovědět na všechny vznesené otázky. otazy. Nejprve eh, k mezinárodní oblasti. Komise pracuje například tak, že se snaží maximálně posilovat mezinárodní spolupráci s třetími státy s tím, že je vlastně eh, motivuje, aby prováděli eh, eh, vyhodnocení bezpečnosti pro zahraniční letadla. Dělá se to také technickou, skrze programy technické bezpečnosti. Spolupracujeme také s ICAO. My jsme se zúčastnili konference na vysoké úrovni o bezpečnosti v Montrealu na konci březnu a v současné době také vyjednávám memorandum o spolupráci, aby to umožnilo další spolupráci s ICAO. Máte pravdu, že potřebujeme globální přístup, ale nesmíme podceňovat výsledky eh, našich černých listin v ostatních zemích. Já bych uvedla jako příklad Indonésii, protože jste se na to ptali. Například Indonésie už hodně investovala do modernizace, včetně i legislativy a eh, tím se snaží také eh, si modernizovat postupy pro certifikaci a dohled. V současné době už dokázala, že je schopná značně skutečně věci zlepšovat. Ehm, v případě u čtyřech dopravců Garuda, FAS, Maruda ehm, a Toho se dosáhlo za pomoci komise a také prostřednictvím členských států a jejich odvětví. Je to proces, který vyžaduje dostatečné zdroje, ale komise velice úzce spolupracuje s těmito úřady a dopravci v těchto zemích, tak aby bylo možné dosáhnout dalšího kladného vývoje. Takže my rozhodně povzbuzujeme země k tomu, aby měnili svůj přístup k bezpečnosti letadel, letectví a uvedl jsem příklad. Pak jde o informace pro spotřebitele, o tom se hovořilo a je to mimořádně důležité. Je třeba, aby cestovní kanceláře ústně nebo písemně informovali cestující při rezervování a také cestovní kanceláře často vyžadují, že pokud cestující přistoupí na to, že pojede, poletí se zakázanou eh, takovou společností, že se vzdává právo na kompenzace. Ale já vám na to odpovím potom eh, písemně, protože nechci zneužívat vaší laskavosti, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Tímto je rozprava ukončena. Máme zde technickou námitku, pan Obermeier. Děkuji, paní předsedkyně. Já se hlásím podle článku 173 a kvůli tomu, co se zde stalo před několika minutami. Jedná se o jednominutové projevy. Hans Peter Martin eh, zde hovořil. Eh, my jsme zde, eh, zde kolegové prospali eh, jeho eh, projev, eh, ale poté došlo k Hitlerově, poté Hans-Peter Martin pozdravil jako Hitler. Hitler. To je naprosto nepřijatelné. To je zcela proti jednacímu řádu a já bych chtěl požádat, aby takovéto chování bylo dokumentováno. Je zcela nepřijatelné, aby i když to měl být eh, vtip, eh, se něco takového netolerovalo. Děkuji vám. Děkuji vám. A my to v každém případě zjistíme tedy, co se stalo budeme to evidovat. Další bod na pořadu